Kolegové, další program na v našem programu je doporučení pro čtení paní Frederiky Ries o možnosti členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů. A já dávám paní zpravodajce Ries eh, slovo na čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Máme skoro hodinu a půl.